Bien, j'espère que chacun aura pu trouver une place. La séance est reprise. Naše schůze pokračuje. A na pořadu jednání máme sdělení našeho kolegy Jance Gajera týkající se návrhu nařízení na změnu dohledových orgánů a nařízení o finančních trzích. Pane Gajere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A já už jsem skoro schopen si vzít slovo, ale ještě to musím najít. Ještě chviličku tady, prosím. Um... Takže, milí kolegové, milé kolegyně, pracujeme tady s návrhem komise na ehm, nové předpisy ohledně agenturách pro finanční trhy s účelem podpořit rozvoj kapitálového trhu a redukovat finanční rizika. Tím pádem pro ty tři agentury, zejména pro ESMA, máme více přímých kontrol. V rámci eh, toho se přeskupuje eh, systém vnitřního řízení agentur a model financování agentur. A v této fázi se do toho eh, procesu dostává i náš výbor. Vzhledem k těm novým kompetencím agenturám jsou zde nové peníze a nové personální vybavení agentur. Musíme se podívat na to, zda ty plány odpovídají eh, povinnostem agentur. Zatím ten finanční model fungoval u agentur tak, že 40% nákladů šlo z rozpočtu EU a 60% z národních dohledových orgánů. Tak to tady mělo být. Tento národní podíl eh, spočíval, nebo byl vypočítáván na základě hlasovacího práva jednotlivých států v radě. To, kolegové, já osobně nepovažuji upřímně zřečeno za úplně spravedlivý systém. Máme velice eh, obydlené státy eh, ve střední a východní Evropě, například Polsko nebo Rumunsko, které díky své vysoké populaci mají vysoký počet hlasů v radě, ale z důvodu své minulosti mají velice slabé finanční sektory. Zatímco nějaký malý členský stát, eh, který leží mezi Německem a Francií a který nebudu pro jistotu jmenovat, eh, má velice málo obyvatel, ale finanční trh tam je dosti rozvinutý. A já si myslím, že bychom si od toho měli udělat tak trošku větší odstup a neměli bychom brát v potaz jen počet obyvatel, ale také sílu finančního sektoru v rámci větší spravedlnosti. Tento finanční systém vedl k tomu, že agentury v minulosti měly až příliš málo peněz, aby mohly plnohodnotně naplňovat svou misi. Není udivující, že tento návrh narazil v radě na velký odpor. E, právní služba rady přeskoumává způsobilost tohoto návrhu a proto se zpravodají v Ekonu řešíme otázku vlastního právního posudku na toto téma, který bychom zadali, abychom jsme se mohli jaksi popasovat co nejpřesněji s právním stanoviskem rady. To financování by mělo být regulováno v aktu v přenesené pravomoci, přičemž já k tomu navrhuji pozměňovací návrhy, které zajišťují povinnosti jednotlivých zúčastněných stran. A když už hovoříme o financování agentur, tak v tomto výboru je jedno téma, které je velice důležité. Já bych totiž navrhl, že ať bude, co bude, že ten finanční podíl u agentur by měl být minimálně z 15 eh, z rozpočtu EU. Přičemž eh, to je takové hodně zvláštní číslo, které je založeno na tom, že já si myslím, že bychom měli dávat větší váhu tomu, že tam, kde ty eh, práce agentury jsou vyloženě technické, například bezpečnost IT systému a mnoho, mnoho jiných, že Tedy eh, tato práce agentur by neměla být eh, financována z eh, národních států a tím se vlastně také zároveň chráníme proti situaci, kdy nějaké povinnosti agentury budou závislé na penězích zvenčí. To by mohlo vyvolávat různé obavy zde ve výboru ohledně závislostí a střetu zájmu a tak podobně. Takže měli bychom eh, přejít na ten smíšený finanční plán a podíl eh, financí z EU by měl pokrývat aspoň ty vnitřní, jaksi administrativní náklady agentur. V rámci výkonných rad agentur chceme eh, zavést princip absolutní většiny při rozhodování, což by znamenalo, že výkonný ředitel v rámci své role bude poněkud omezen a e, bude muset s ostatními členy agentury hledat kompromisy a při e, výběru kandidátů e, na, do výkonné rady trváme na tom, že parlament musí tuto volbu spolu rozhodovat, musí se tam zohledňovat vyváženost obou pohlaví i profesionalismus. Další důležitý bod, který bych rád výboru navrhl, je zastoupení parlamentu ve správní radě, v governance board. To máme i u mnoha jiných agentur. Přičemž tady jde o to, aby Evropský parlament byl zastoupen, aby zde byla splněna demokratická povinnost agentur vůči evropským institucím a vůči Evropskému parlamentu. To je zatím vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Gajere, za vaši prezentaci. Na to teď budeme moci eh, reagovat. Kdo si přeje vyjádřit se k tomu, co tady zaznělo, pan Zaraba? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji Gajerovi za návrh stanoviska. V podstatě souhlasím s tím postojem, který jste zaujal v tomto stanovisku a především pokud jde o zjednodušení těch základních zakládajících nařízení těchto agentur s obecným přístupem EU a s doporučeními interinstitucionální pracovní skupiny k agenturám. Je třeba vylepšit především tedy soudržnost, efektivitu, odpovědnost těchto agentur a způsoby jejich zprávy. Nicméně v důsledku naší dobré spolupráce, pane Gajere, pokud jde o ty agentury, tak si myslím, že by bylo prospěšné tam ještě více zdůraznit úlohu rozpočtu za, založeného na výsledcích a možných synergií mezi jednotlivými aktéry a také potřebu vyhnout se překrývání s činnostmi vnitrostátních orgánů. Podle mě musíme zajistit, aby všechny agentury fungovaly co nejlépe a nejúčinněji a aby poskytovali skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Proto tedy předkládám 18 pozměňovacích návrhů, 18 proto, že se tedy opakují třikrát za každou agenturu, tedy je to vlastně šest, které se třikrát opakují. Pokud jde o příjmy a navrhované poplatky, tak tady mám obavy. Za žádných okolností by tyto poplatky, které se navrhují, neměly platit subjekty, které přímo, nad kterými má přímo dohled EBA, ESMA a ostatní agentury. A v žádném případě by tady toto nemělo ohrozit nezávislost nebo objektivitu těchto agentur. Přesně tak, jak tam říkáte. To je vše, děkuji. Merci. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pan Vali? Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat panu Gajerovi za to, že vypracoval návrh stanoviska k návrhu komise, kterým se mění celá řada nařízení o těchto třech agenturách a o finančních trzích. V důsledku nedávné finanční krize jsme ještě více přesvědčeni o tom, že zachování finanční stability v EU a dále pokročit s integrací a eh, finančního trhu, že tady to nemá už alternativu. Abychom to mohli implementovat efektivně, musíme mít stejná zpravidla a silný dohled. Eh, tyto dozorčí orgány by měly hrát klíčovou roli a zajistit, aby finanční trhy byly regulovány dobře, aby byly silné a stabilní. Pokud jde o tyto tři agentury, tak tady Evropský eh, bankovní úřad, EOPA a ESMA, tak tady souhlasíme s přístupem komise. Návrhy komise chtějí poskytnout dozorcům finančního trhu lepší příležitosti v několika oblastech. Za prvé posílení a vylepšení stávajících pravomocí tohoto dozorčího orgánu, dále e, nastavení lepší zprávy a poskytnutí vhodného financování pro tyto orgány, aby mohly agentury vykonávat své nové úkoly dobře, musí eh, dostat celou řadu nových pracovních míst a finančních zdrojů, tak jak je to podrobně vysvětleno v návrhu komise. Pokud jde o příjmy těchto agentur, tady souhlasíme s, pa- s panem zpravodajem, že když se financují dozorčí orgány, tedy je třeba vzít v úvahu velikost finančního sektoru každého členského státu. To znamená, že částka která se zaplatí, by měla odpovídat velikosti příslušného finančního odvětví, aby to bylo spravedlivé. Navíc tento volný, volný model financování by měl samozřejmě podléhat demokratické kontrole. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil slovo. A vzhledem k tomu, pokud ještě někdo má zájem o financování těchto agentur. Musíme si uvědomit, že to je v podstatě daň z finančních transakcí, ale přitom by to nemělo vést k ohrožení nezávislosti těchto dohledových agentur. A může to, jak jsme slyšeli, představovat dodatečné zdroje eh, mimo rozpočet Evropské unie. To je ještě eh, z mé strany eh, poznámka eh, k tomuto tématu. Pane Gajere, máte slovo na dokončení? Ano, ano, to už můžu být velice stručný. Tu otázku ale rád zodpovím. Já jsem od kolegů slyšel spíš jaksi posilující poznámky od s Petry Sarvamou jsme spolupracovali skvěle a e, k návrhům pana Aliho jistě najdeme kompromisy. Co se týká vaší otázky, pane předsedo, důležité toto. V minulosti jsme se vždy snažili u agentur zajistit jaksi jejich posílení oproti jejich, řekněme, klientům. A tím pádem ty příspěvky, které dostávaly agentury z rozpočtu EU, jsme měli tendenci snižovat. Jde o účinnost těch služeb. Takže například u agentur, které třeba jako EASA, které se zabývají letadly a jejich díly a vším možným, co létá a certifikují to, to je velice důležité. Je to tam třeba důležitější než u jiných agentur, ale řekl bych, že i třeba průmysl, který eh, profituje z těchto evropských služeb a který eh, chce takovouto certifikaci, protože mu otevírá evropský trh, tak eh, by se měl podílet na financování agentur. To je tedy ta, to takové to jedno vodítko. Druhé vodítko je to, že Role tohoto financování, tedy nezávislost takovéto agentury, nesmí být spochybnitelná. To je naprosto jasné. Eh, ty agentury asi nemůžeme udělat zcela nezávislé na tom průmyslu. To platí jak pro eh, eh, letecký průmysl, tak pro finanční průmysl. Eh, ale když tam je závislost, tak to otevírá dveře věcem, které nikdo nechceme. V tom ohledu, že eh, když eh, tedy se nepodíváme na ten finanční průmysl jako takový, že by ty peníze nepocházely od nich, ale od národních kontrolních orgánů, no tak pak už je to určitá změna rovnováhy, aniž by to eh, mělo charakter nějakého, řekněme, daňového zvýhodnění nebo něco tak, něčeho takového a neovlivňuje to neza, nezávislost těch agentur. Ono to je sice nesystematické, ale pokud to ve finále je, by byla nějaká forma financování z finančního sektoru ve formě daní, tak si myslím, že eh, například závěry odsud z parlamentu, jak eh, o tom mluvila má frakce a jiní to prosazují, tak já si myslím, že by to bylo akceptovatelné. No, no, my... To není jenom ta otázka nezávislosti. Eh, ale pokud to je nastaveno příliš vysoko, ta laťka, prostřednictvím legislativního aktu, tak potom by minimálně neexistovalo riziko předpokladu, že tady existuje konflikt zájmu mezi těmito agenturami a těmi subjekty, které jsou pod jejich dohledem. To byla věc, eh, na kterou jsem se ptal. A co se týče zástupce parlamentu v té řídící radě, neexistuje tady nějaké riziko že by to odporovalo oddělení mocí mezi tedy exekutivou a e, legislaturou? To je další otázka, kterou bych měl. No, upřímně řečeno, já bych se o to, pane Artuji, tak nebál. Protože možná je to otázka politické kultury, kde se vy a já úplně neschodneme. Já osobně bych raději viděl to, že Evropský parlament, který vytváří pravidla pro to rámcové nařízení o agenturách, by dohlížel na to, jakým způsobem daná agentura Eh, provádí svůj mandát, jaké, na jaké problémy naráží, eh, jaké problémy jsou možná v důsledku špatné legislativy. Že tedy občas my něco schvalujeme, co je v praxi těžko proveditelné. Eh, všechny tyto informace jsou užitečné, když nějaký zástupce parlamentu by pozoroval nebo se nějak účastnil každodenní práce dané agentury. Myslím si, že by nám to zlepšilo vhled do daných institucí, že bychom měli jaksi ostřejší obrázek, kdybychom se zabývali každodenními výzvami v práci agentur, kdybychom se s tím seznámili a kdybychom v rámci toho politického vedení pak byli orientováni na cíl, spíš než když učiníme určité politické prohlášení, vytvoříme jakýsi rámec a pak doufáme v nejlepší. To by byl můj přístup. Samozřejmě vidět to lze i jinak. A tím pádem bude potřeba můj návrh zamítnout. To myslím, eh, prozatím stačí, byla to výměna názoru, eh, pozměňovací návrhy by měly být podány do čtvrtka 21. do 15 hodin a hlasování na výboru pro rozpočet bude 18. července. Pane Gajere, eh, vy jste na zpravodem i nadále, protože tady máte další stanovisko. První měla názoru předtím, než předložíte eh, svůj text. A jde tady o to, aby politické skupiny řekly, jak se staví k této zprávě. Je to návrh nového nařízení parlamentu a rady týkající se několika fondů, například Fond pro regionální rozvoj, sociálního fondu, Fondu soudržnosti, pro zemědělství, rozvoj venkova, mořského a pro rybolov. A všechny tyto fondy by měly mít eh, své fungování upraveny tímto nařízením a eh, pan Gajer je k tomu zpravodaj. Takže prosím, máte slovo. Já, danke nochmal. Ano, ano, děkuji ještě jednou, pane předsedo. Ano, on ten eh, nadpis toho nařízení vypadá hrozně složitě, ale zatím stojí reálný problém. Kolegové a kolegyně, kteří spolu vyjednávali tu rámcovou směrnici, si vzpomenou na to, že návrh komise šel tím směrem, že e, v rámci fondu soudržnosti chtěl vytvořit jakousi výkonnostní rezervu a v rámci té výkonnostní rezervy e, by se pak uvolňovaly peníze, když nějaké státy by v rámci svých operačních programů nebo regiony v rámci operačních programů by e, dosáhly určitých cílů. A to se pak ze strany jedných eh, interpretovalo jako určité úsporné eh, opatření, protože, a tak to také bylo, protože ne všichni dosáhnou svých cílů, a od jiných to bylo interpretováno jako poukazování na to, že je to jakási kontrola provádění těch operačních programů. Teď chce komise tuto výkonnostní rezervu eh, jaksi přehodnotit a Nechce ji už dávat na posilování operačních programů, pokud splní tyto své cíle, ale chtěli, chtějí nasazovat tak, aby mohly být prosazovány cíle z evropského semestru. A tím pádem bychom se dostali do bodu, kde to, čeho jsme se obávali eh, před lety, tedy že to bude úsporné opatření, že se to vlastně realizuje. Protože ve finále ty peníze už pro ty operační programy nebudou k dispozici. A bude to nasazováno na něco, u něčeho, u, u čeho budou členské státy muset souhlasit, ale kde ta implementace eh, vlastně z, toho, eh, z těch projektů z evropského semestru už nebude ve spoluúčasti s členskými státy, ale bude to čistě v režii komise. A to znamená, že nejenže vezmeme peníze z operačních programů kohezní politiky, ale vlastně omezíme zároveň také aktivní spoluúčast v členských státech, protože to nebude sdílené řízení, ale přímé řízení s komise. Komise to odůvodňuje eh, tím, jako jakéhosi předjezdce příštího víceletého finančního rámce. Já říkám za parlament, pojďme o tom vyjednávat a eh, pak by se obě branše rozpočtového orgánu měly podívat na to, zda to vůbec může fungovat, zda se to může podařit. No a to úplně poslední, co chci říct, komise kontroluje pravidelně dodržování operačních programů a to bude tedy příště na konci roku 2019. Na konci roku 2019 to bude eh, v době, kdy to bude rok do doby, než začne platit nový víceletý finanční rámec. Takže označovat toto za pilotní pokus no, a, a zkoušet praktikabilitu tohoto návrhu těsně před tím, než vstoupí v platnost nový víceletý finanční rámec. Mně to přijde nedostatečně opodstatněné. My jsme jako rozpočtový výbor vždy zaujímali postoj a odráží se to i v naší pozici k novému víceletém finančnímu rámci, že když zavádíme nové úkoly, a já bych řekl, že tento zásah z hlediska evropského rozpočtu, eh, z evropského semestru by bylo přesně novým zásahem, eh, že bychom nebrali peníze z kohezních fondů. No, já jsem to řekl kolegům z výboru ITRE a i z výboru REGI, který je příslušným výborem k tomuto tématu. Navrhl jsem jim, abychom si tento návrh komise vůbec nepřivlastňovali v jakékoliv podobě a proto bych našemu výboru eh, navrhl to, aby návrh vrátil komisi. Děkuji. Merci, monsieur Děkuji vám, pane Gajere. A nyní dáme eh, slavo stínovým zpravodajím Jose Manuel Fernandez za EPP jako první. Děkuji, pane předsedo. Ty strukturální reformy jsou velmi významné pro konkurenceschopnost členských států, pro hospodářský růst, pro zaměstnanost eh, nebo pro eh, všechny ty změny, které se ve světě odehrávají každý den, ale Neměli bychom směšovat různá témata. Je pravda, že politika soudržnosti by měla vést eh, k tomu, aby se provedly různé reformy v daném členském státě, ale pokud nějaký fond má provádět eh, program na pomoc strukturálních reform a pokud se na konci změní ta pravidla, tak to asi není nejlepší způsob, eh, jak toho dosáhnout. Ta výkonnostní rezerva. Myslím, že to stejné slovo v angličtině lze použít i ve francouzštině. Myslím, že tato rezerva je výsledkem výkonu toho státu, který ten plán připravil. A potom ta rezerva by se měla udržet pro ty cíle, které byly dané tou politikou soudržnosti. A to by mělo být také dobře viditelné pro příjemců, pro příjemce, pardon, eh, prostředků z toho fondu. Já chápu, co tady říkal pan zpravodaj a také vím, o co jde Evropské komisi, tedy DG Regi v tomto návrhu. V každém případě ale mám pořád pochybnosti o tom, jak by to mělo vypadat. Mám totiž eh, eh, pocit, že to snižuje flexibilitu. Pokud vytvoříme možnost pro členské státy, aby na dobrovolném základě mohli využít ty prostředky, které mají v této výkonnostní rezervě, tak pokud tato možnost bude existovat, takové. by to, eh, tato flexibilita měla být eh, za, zamítnuta, pokud půjde o ty státy, které to budou chtít pro eh, ty cíle strukturálních reform. Musí to být spojeno s cíly semestru a musí to být na základě dobrovolní, nikdo být nucen k tomu, aby používal tyto programy na splnění těch cílů. A ještě jedna věc mi vadí, a sice to, že ta reforma politiky soudržnosti by neměla být využívána k plnění těch výdajů, které by měly jít z národních rozpočtů. Všechny ty výdaje na fungování by měly jít z národních rozpočtů. A pokud existuje nějaký konkrétní program, tak samozřejmě brát, brát ty peníze z fondu soudržnosti, přestože to je z té rezervy, to asi není úplně to nejlepší řešení. A pokud všechno to, co říkám, ukazuje, že jsem v tom pořád trochu nerozhodný, tak eh, to je proto, že tady je ta dobrovolnost a ta flexibilita. Pokud my bychom teď říkali, že to není možné, kdyby to ten členský stát chtěl tak využít, tak eh, říkat, že jsme proti a že mu to nedovolíme, tak musím říci, že v tomto okamžiku mám právě ještě pochybnosti, ale doufám, že tato eh, debata nám pomůže vyjasnit to, k čemu bychom měli nakonec zpět. Děkuji vám, pane Fernandezi. Další řečník. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat panu Gajerovi za eh, jeho ctěná slova, která, bych řekl, velice jasně ukazují, jak obtížný, jak pochybný je ten celý balíček, o kterém tady hovoříme. Já si nejsem vůbec jistý, Zdá je skutečně tak chytré všechno eh, jak si projednávat pod jedním titulkem, protože já bych řekl, že tady máme minimálně dvě strany stejné mince. Jednak je tu ta eh, stránka těch členských států, které správně poukazují na to, že bychom věci měli sjednocovat co do, co, to, co do různých podpůrných možností, tak abychom v těch jednotlivých hrncích neměli vždy různá pravidla. To já mohu potvrdit. To je náš prvotní cíl odbyrokratizace, tedy abychom věci co nejvíce sjednocovali, aby byly transparentnější a co nejlehčí. Na druhou stranu ale musíme říkat naprosto jasně, že když máme tolik různých druhů podpory, které se mají projednávat pod jedním titulem, tak budou muset existovat určité rozdíly. Protože samozřejmě není možné se vším nakládat úplně stejně s různým výsledkem. A proto bych řekl, že zde musí být větší prostor, eh, abychom se ptali, co my jako EU můžeme vůbec dělat. Já jsem si stoprocentně jistý, že aktuálně jsme na cestě, že si EU kousne až příliš velké sousto. A tím stanovujeme eh, horizont očekávání, který nutně povede ke zklamání. A proto si myslím, že právě teď v souvislosti s víceletým finančním rámcem bychom i my, my měli zvažovat, co můžeme zjednodušit. Zjednodušování vždy znamená transparentnost a co bychom měli ze zásady předělat, protože já bych řekl, dělejme toho spíše méně a dělejme to velice dobře, protože z toho budou mít naši občané více. A ve finále, eh, když toho budeme dělat hodně, tak to bude pro naše občany nepřehledné a jednotlivé programy nebudou vůbec využité, protože na straně příjemců eh, se vůbec nebude vědět, o čem se nebude mluvit, že ano, a tím pádem musíme eh, vlastně ten gordický úzel jaksi rozseknout, než se nám to celé sesype na hlavu. Merci, monsieur Colmel. Děkuji, nevidím, eh, že by tady byl ještě nějaký jiný stínový zpravodaj. Ti z vás, kteří eh, by ještě rádi vystoupili, tak se eh, přihlaste. Ale nevidím, že by se někdo hlásil. V tom případě ještě dám slovo panu Gajerovi, aby uzavřel tuto výměnu názoru. On mi dává najevo, že to stačilo z jeho strany, takže mi dovolte ještě, abych vám Eh, řekl, že návrh eh, tento zprávy by nám měl být předložen 9. až 10. července a že toho 12. bude potom lhůta pro eh, předkládání pozdělacích návrhů a 29. nebo 30. srpna se budou projednávat a Poté by to mělo být zasláno výboru REGI. A nyní budeme pokračovat v dalších bodech. Mě vystupují kolegové, kteří se zúčastnili eh, misí našeho výboru napřed do Moldavska, potom do Španělska a já dám jako prvnímu slovo vedoucímu panu Muresanovi, který byl vedoucím té delegace do Moldovska, který teď eh, předloží svou zprávu a potom samozřejmě i další účastníci té mise budou moci eh, vystoupit Juan Manuel Fernández, paní Gazabal a Bernd Kolben. Budou také moci se podělit o své pocity a závěry. Takže pan Muresan má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, Navštívili jsme Moldavskou republiku mezi 2. 2. a 6. květnem. Byla to intenzivní a dlouhá návštěva. Zahájili jsme ji na velikonoční pondělí, měli jsme celkem 23 jednání, byli jsme tam společně s kolegy Idy Gazabelem, panem Fernandezem a panem Kölmelem a hlavním cílem naší mise bylo vyhodnotit vztah mezi EU a Republikou Moldavskou a především tady vyhodnotit, jakým způsobem probíhá eh, vynakládání evropských eh, zdrojů v Moldavsku. Eh, existuje smlouva o přidružení, která je podepsaná s touto zemí, to znamená, že ten, tento stát jak si již nastoupil na cestu směrem k EU. Co jsme tedy dělali během této návštěvy? Proběhla jednání na vysoké politické úrovni společně s kolegy z výboru AFET, protože tam byly dvě části. Také byla delegace z AFETu, Eh, ve stejnou chvíli měli jsme tady několik společných jednání s kolegy z výboru ATFED a potom jsme měli oddělená jednání v oblasti rozpočtové a také jsme navštívili celou řadu projektů, které byly financovány z evropských fondů. Pokud jde o jednání, setkali jsme se s, před, s prezidentem země, s před premiérem, předsedou parlamentu, sešli jsme se také se zástupci vlády, s opozičními poslanci. Také jsme měli intenzivní jednání se zástupci občanské společnosti, s médií, s eh, zástupci podnikatelského sektoru, aktivisty v oblasti lidských práv a se zástupci mezinárodních organizací. Máme pocit, že máme tady dobrý přehled o tom, jaká je v zemi situace a také o tom, jak se vynakládají evropské prostředky. Samozřejmě podrobnosti máte ve zprávě z naší mise, kterou jste dostali, ale dovolte, abych tady zmínil nejdůležitější zjištění. Za prvé, je to země, která se rozhodla vydat evropskou cestou a je to země, kde se velice politicky angažujeme. Je, je vedena vládou, která byla vytvořena na základě ad hoc většiny, která nevzešla okamžitě z těch posledních voleb. Po posledních volbách vznikla proevropská většina, která byla vytvořena třemi stranami, ale teď ta nejsilnější strana získala více poslanců z různých jiných frakcí a také má vliv na místní samozprávu. Po posledních volbách nejsilnější strana ve vládě, tedy ta strana, která eh, teď je hlavní stranou vládnoucí, měla 220 starostů a teď jich má 680 z 900, takže abych to zkrátil. Je tady jedna strana, která je z politického hlediska velice důležitá, významná a ta teď tady je vládnoucí stranou. Eh, dohoda o přidružení byla podepsána s Moldavskou republikou a tato strana vládnoucí se tady prezentuje jako strana proevropská. Nicméně, co je důležitější než slova, je praktická implementace. A náš závěr, který sdílíme s kolegy z AFETu, je takový, že implementace asociační dohody je klíčová. Takže nejde jenom o prohlášení, ohledně toho, že jdeme evropskou cestou. Skutečně důležitější je, že se dohoda o přidružení bude skutečně implementovat. A nejenom, že se přijme zákon, který vytvoří, vytvoří nějakou instituci, ale že ta instituce bude skutečně fungovat. Tady agentura pro boj proti korupci a tak dále. To jsou agentury a instituce, které jsou velice důležité i z našeho hlediska, aby skutečně bylo zajištěno, že evropské fondy skutečně dojdou a ty finance dojdou až ke konečním příjemcům tak, jak by měly, že tam jsou nezbytné tedy finanční zdroje, lidské zdroje a tak dále a tak dále. Tato země tedy se chce dostat do Evropy, ale je třeba zajistit, aby chom dobře také komunikovali o tom, eh, jaké jsou výhody silnějších vztahů s Evropou. Tato země má pro ruského prezidenta, takže je tam někdo, kdo naopak každodenně hovoří a spolu, eh, s občany přesvědčuje o výhodách užší spolupráce s Ruskem a naopak minimalizuje přínosy silnějších vztahů s EU. Takže se snažíme tento jeho vliv minimalizovat tím, že tam máme silnou přítomnost, že tam je zastoupena eh, zastoupeno zastoupení EU, že tam také probíhají návštěvy Evropského parlamentu a tak dále. Musíme lépe komunikovat o přínosech a o tom, že má nějak nějaké výhody to, že se budou přibližovat EU. Samozřejmě také musíme naprosto jasně komunikovat, pokud jde o nezávislost soudnictví, o zásadách právního státu, o boji proti korupci, praní špinavých peněz, organizovaná trestné činnosti a tak dále. Toto jsou oblasti, kde musíme skutečně být nekompromisní, tam má tato země ještě mnoho co udělat a také to má vliv na to, jak se vynakládají evropské finanční zdroje přímo v praxi ještě jsou tady dvě důležité věci. Za prvé, loni jsme vám na výboru řekli, že jsme připraveni schválit návrh komise, že tedy eh, makrofinanční pomoc bude eh, tedy poskytnuta ve, v částce 100 milionů eur, eh, tedy na základě podmíněnosti. A jakmile tedy budou splněny podmínky, tak jsme připraveni jak si odsouhlasit tuto makrofinanční pomoc. Tyto podmínky jsou velmi úzce souvisejí právě s bojem proti praní špinavých peněz, eh, se budováním právního státu a bojem proti korupci a tak dále. Takže jakmile vláda vykoná to, co je nezbytné, tak tím dříve tedy tyto finanční zdroje budou k dispozici a my chceme, aby to bylo co nejdříve. A pane předsedo, ještě úplně nakonec chci pohovořit o tom, jak se v praxi financují evropské projekty v této zemi. My jsme navštívili školy, které byly plně rekonstruovány z evropských peněz kde hřiště, sportoviště, jiné typy zařízení byly také postaveny z evropských financí. Navštívili jsme také um, nemocnici, která byla postavena, uh, rekonstruované ulice, také středisko pro uh, trestně právní uh, vyšetřování, které bylo zcela nově vystavěno za 4 miliony eur z evropských zdrojů. Dále jsme tam například viděli, že se instalují vytápěcí systémy, které jsou ekologičtější, například ve školách a tak dále a v jiných institucích institucích. Takže podle našeho názoru přínosy toho, že se v té země vynakládají evropské finance, jsou skutečně velmi konkrétní pro občany. Ale je důležité, aby ti občané o tom věděli. A je tady třeba, abychom lépe, komplexněji komunikovali, abychom měli komplexnější strategii pro komunikaci nejenom my, ale také evropské zastoupení přímo v praxi protože samozřejmě eh, to svádí síly především pro ruské k tomu, aby řekli, že Evropská unie nepřináší žádné konkrétní výhody, že jenom slibuje a proto říkám, že stojí za to, abychom se nadále angažovali v této zemi, ale měli bychom se angažovat tedy samozřejmě na základě naplňování zásady podmíněnosti, to znamená požadovat reformy a jakmile budou ty reformy skutečně v praxi provedeny, tak je možné poskytnout ty finanční výhody, financování projektu a vidíme, že skutečně i za poměrně malé částky je možné toho udělat mnoho dobrého pro eh, obyvatele této, naší, této země v našem východním sousedství. Děkuji, to je vše. Merci, merci pour ce compte rendu. Já vám děkuji za to shrnutí. Možná, že Eder Kazabal by chtěl něco dodat, ne? Děkuji, jenom eh, několik málo poznámek, jestli dovolíte. Pán Morešan se tady s námi eh, podělil o shrnutí té mise jejich hlavních eh, bodů a tak dále. Možná, že ještě Jedna zajímavost je, že jsme tam byli na několika schůzkách s eh, výborem pro zahraniční záležitosti. Jejich přístup k misím byl úplně jiný. My jsme v podstatě v té první části moc toho o Moldavsku nevěděli, díky tomu jsme pochopili eh, mnohem lépe, jak funguje ten vztah mezi Evropskou unii a Moldavskem. Nicméně to všechno bylo příliš obecné pro nás jako rozpočtový výbor. A potom ta druhá část naší mise byla mnohem zajímavější. Eh, my jsme se mohli zkoumat eh, peněžní toky, finanční systémy, průběh těch projektů eh, financovaných se u je možná dobře se dělit o některé mise s dalšími výbory, ale ty cíle jednotlivých výborů se mohou tak lišit, že to možná někdy znamená trochu ztrátu času. Já neříkám, že to úplně bylo zbytečné, ale z pohledu rozpočtového výboru tam bylo několik schůzek, které pro nás byly úplně zbytečné. A ještě teď eh, k tomu, co říkal pan Morešan na konci svého vystoupení, potřebujeme mít lepší eh, komunikační politiku, potřebujeme lépe informovat o přínosech evropské podpory, nemluvím teď o přímé pomoci, ale Mám tím na mysli také všechny vedlejší aspekty a nástroje, jako je například Evropská investiční banka. My jsme měli příležitost hovořit tady o mandátu této banky, protože i ta má plány Moldavsku a oni upřímně řečeno moc nevěděli, o čem mluvíme takže potřebujeme trochu osvětovou komunikační kampaň, aby se dostala eh, do všech institucí v Moldavsku, ale také, aby se dostala k podnikům, aby věděli, že tady mají eh, nové zdroje financování a aby v důsledku toho se pomohlo lidem. Samozřejmě to neplatí jenom pro Moldavsku, to platí i pro celou Evropskou unii. Je to trochu domácí úkol pro nás všechny v nadcházejících letech. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve srdečně poděkovat Siegfriedu Murešanovi, který eh, nám podal velice komplexní detailní zprávu a celou dobu během té cesty nás skvěle doprovázel. Byla to úspěšná delegace. Já si myslím, že takovéto cesty by měly občas vést i k tomu, že budeme reflektovat, co v těchto zemích které, se kterými se zachází jako s, příst, s kandidáty na přistoupení, lze realisticky očekávat a co očekávat nelze. E, když už jsme to viděli, my jsme jeli i na venkov, viděli jsme, že tam jsou vesnice, které nemají ani kanalizaci, ani tekoucí vodu v takovýchto zemích nelze při nejlepší vůli očekávat, že za krátkou dobu, a krátká doba tím myslím třeba 10 let, že budou v takové situaci, že dosáhnou takových standardů, jaké musí pro členské státy očekávat EU. Tady samozřejmě nejde o to, že bychom těm lidem předhazovali, že jsou chudí nebo něco takového, ale měli bychom si posvítit na možnosti zprávy věcí veřejných, protože tam máme obrovský prostor pro zlepšení. A řekl bych, že bychom se nad tím měli zamyslet, když uvažujeme o přistoupení do EU dalších členských států, dalších států, abychom nepokračovali moc rychle, jinak je přetížíme. Děkuji. Merci. Je ne vois pas de... Vidím, že nikdo další se slovo nehlásí. V podstatě pan Morešan mluvil o tom, že někdy se hovoří o tom, že Evropská unie má příliš komplikované příliš komplikovaný systém finanční zprávy, který má předjímat a řešit všechna rizika, nicméně když se podíváte na to, jak vypadají moldavské instituce, tak eh, se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že jednou z těch podmínek vstupu do EU je eh, nějaký eh, zdravý systém zprávy veřejných financí a možnost finanční kontroly, že pokud by to fungovalo dobře, tak by bylo možné ulehčit eh, administrativě nebo byrokraci a nemyslíte si, že by Moldavsko potřebovalo nějakou pomoc, aby pokud eh, chce naplnit to své přání vstoupit jednou do Evropské unie, aby se vybavilo nějakým systémem kontroly veřejných financí, který by fungoval dobře. Ano, pane předsedo, bez pochyby samozřejmě ještě je před Moldavskou republikou dlouhá cesta ke dni, kdy se jednou možná stane členem EU. Zatím je jasné, jak Moldavské republice, tak nám, že tato země stále je velmi daleko od naplnění kritérií, která podmiňují přistoupení k EU. A proto je důležité právě teď provést reformy na cestě ke členství. A samozřejmě, že Až budeme hovořit o členství, tak i naši občané u nás doma budou muset mít pocit, že tato země je připravená na členství, protože pouze tehdy budeme schopni doporučit občanům v jiných členských státech EU, aby se zamýšleli nad členstvím této země. Takže v tuto chvíli můžeme pouze tuto zemi podpořit v tom, aby mohla naplnit kritéria pro vybudování užších vztahů s EU, proto máme tu asociační dohodu a ano, samozřejmě boj proti praní špinavých peněz, zdravé veřejné finance, lepší veřejná zpráva, to všechno musí být podmínky, které splní. Samozřejmě, že je tam přítomen i OLAF, pokud jde o boj proti podvodům, které by se týkaly evropských financí. Ale musíme zajistit, že z každého eura, které se tam vynaloží, bude vznikat co největší přínos. A že tam bude existovat eh, řádné řízení veřejných financí, že budou provedeny nezbytné reformy tak, aby tam nemohly fungovat žádné eh, re, systémy v praní špinavých peněz. A ano, samozřejmě, že ačkoliv mají ještě dlouhou cestu ke členství, tak ta, ten cíl té cesty je jasný a je tady jasné, jasné, že teď o tom musíme hovořit a trvat na těchto podmínkách. Yeah. Děkuji paní, panu Moresanovi, paní Gardia Zabala, panu Kornelovi za to, že nám tady popsali své závěry, které vyvodili z této mise do Moldavska. A teď přejdeme k Baskicku. Teď jsme byli mimo EU, teď se dostáváme do Evropské unie, je do krásné země, Španělska. Španělsko a Portugalsko měli slavili v pátek. A paní Gardia Zabal, vy jste předsedala té delegaci, takže prosím, my si vás hned poslechneme. Sí, muchas gracias, presidente, así es. Tu... Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem měla tu čest, že jsem vedla tuto misi, která eh, mířila do mého regionu. Byli jsme tam eh, na začátku května. Měli jsme velmi plný program, protože jsme měli jenom dva dny na tu misi a snažili jsme se co nejvíce využít ten čas, který jsme měli k dispozici. Šlo nám o to, aby členové naší mise eh, mohli získat dobrý přehled o tom, jak jsou zpravovány ty evropské prostředky v Baskicku a aby věděli, jak to funguje jednak institucionálně, ale také v té podnikatelské oblasti, takže ta naše mise měla dvě části, jednak tu institucionální, jednak tu eh, podnikatelskou, takže eh, jsme setkali zástupci baskické autonomní vlády s eh, zástupci měst, abychom viděli, do jaké míry jsou tady implementovány eh, ty obecné politiky Evropské unie a také jsme mohli diskutovat o příštím finančním rámci po roce 2020. Zašli jsme do podrobností ohledně priorit, jako je bydlení, životní prostředí, pomoc uprchlíkům, rovnost, eh, zaměstnanost. Vlastně jsme probrali úplně všechno. A také jsme se bavili o oblasti změny nebo transformace městských oblastí eh, za pomoci Evropské unie. A potom jsme měli tu druhou část naší mise, kde jsme byli v přímém kontaktu s těmi podniky, které přímo eh, jsou přímými příjemci té pomoci a hlavně, jaký je výsledek této pomoci v podobě produktů nebo služeb. Ve velké většině těch podniků to byly projekty v rámci Horizontu 2020, byly to velké, například letecké eh, společnosti, ale i malé startupy. které dostaly granty mm, ve výši 50 tisíc euro, které například se věnovaly výzkumu v oblasti rakoviny, anebo eh, které eh, působí v energetice, takže těch oblastí byla celá řada. Stejně tak jsme měli příležitost se seznámit s tím, jak veřejnost vnímá tuto pomoc. Potom jsme se bývali několika výzkumnými projekty v rámci Horizontu 2020. Nevím, jestli jsem úplně objektivní, protože to byl můj návrh, je to můj region a ještě naštěstí SMT misi mohla předsedat. Ale ten výsledek byl podle mě uspokojivý a ty cíle, které já jsem stanovila, když jsem tu misi navrhovala, podle mě byly naplněny jak z toho institucionálního, tak i z hlediska pomoci podnikům, protože jsme měli příležitost se seznámit s tím, jak se tady vytváří přidaná hodnota některým výzkumným projektům. Viděli jsme tady osvědčenou praxi, pozitivní výsledky a já přinejmenším doufám, A chtěl bych ještě poděkovat všem účastníkům za jejich velmi aktivní účast, chtěl bych poděkovat svým, svým spolupracovníkům a sekretariátu, protože nebylo úplně jednoduché zorganizovat dvoudenní misi, když toho bylo tolik a museli jsme se tam různě přesunovat po Baskicku. Setkali jsme se tam s podniky, které nám udělali pětiminutovou prezentaci o e, svých produktech, takže to bylo komplikované a podle mě to proběhlo vynikajícím způsobem, takže ještě jednou děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Předseda mluví mimo mikrofon. Merci d'avoir rendu compte avec... Děkuji, že jste to popsala s tak velkou objektivitou a e, potenciál e, té, té pomoci, která je využívána v Baskicku. E, rád bych dal slovo vašim účastníkům, no, dalším účastníkům té mise ale vy jste to řekla tak přesvědčivě a vy jste eh, to evidentně vedla tak dobře, takže se ještě ptám, jestli někdo má nějaké otázky na paní eh, Gardia Zabal. Pokud ne, tak to je všechno. A poprosím pana Morešana, aby v té následující půlhodině, kterou ještě máme, aby nám uvedl následující eh, bod, což je opravný rozpočet číslo 3 k obecnému rozpočtu týkající se Fondu pro uprchlíky v Turecku. Pane Muraše, nemáte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Takže teď musíme analyzovat opravný rozpočet číslo 3, ke kterému Evropská komise eh, navrhuje přiřadit 550 milionů eur na financování nástroje pro uprchlíky v Turecku na nadcházející roky. Víme, z čeho vycházíme. V tuto chvíli funguje tento eh, na stroj dva roky. Máme na to 3 miliardy eur, jeden z rozpočtu Evropské komise, další 2, 2 miliardy od členských států. Teď tedy navrhujeme prodloužení. V podstatě jsme pro. Uh, protože si myslíme, že eh, výsledky jsou dobré, že je dobré podporu poskytovat přímo na místě, protože to předchází situaci, kdy se rozhodnou riskovat a přijít přímo do Evropské unie. A proto my jako parlament, jako celek jsme pro prodloužení fungování tohoto nástroje. My ve výboru pro rozpočet jsme vždycky říkali toto. Souhlasíme s prodloužením, ale chceme, aby to bylo financováno stejně jako první fáze. To znamená 1 miliarda eur z rozpočtu EU a 2 miliardy eur od členských států. A také jsme vždycky říkali, že chceme nové zdroje, protože nová priorita si vyžaduje nové čerstvé zdroje a také jsme říkali, že tento víceletý finanční rámec už jsme na, na, vyčerpali do té míry, že to není dál možné. Máme tady FC, fc 2, FC pro fin- Afriku, první fáze nástroje pro uh, uprchlíky v Turecku a tak dále. Takže jsme si řekli o nové stroje a za druhé jsme řekli, že v žádném případě nemůže tento nástroj pro uprchlíky v Turecku ohrozit již existující projekty. Uh, proběhla celá řada eh, rozhovorů v rámci parlamentu i našeho výboru s koordinátory a tak dále. A teď Evropská komise navrhuje následující financování pro tento nástroj pro uprchlíky v Turecku na rok 2018. Navrhuje alokaci 550, 550 milionů eur z evropského rozpočtu a z těch 550 milionů eur 50 milionů je vyčleněno z humanitární pomoci a 500 milionů jsou nové zdroje. 256 je z marže v eh, nadpisu 3 a potom 330,8 je z globální marže. To znamená, že v podstatě teď komise navrhuje na rok 2018 DAP, který předpokládá 500 milionů eh, eur z čerstvých zdrojů z těch marží. To je částka, která neohrožuje žádné již fungující programy a stále nám dává dostatečnou marži na to, abychom případně mohli v nadcházejících letech reagovat na nenadálé události, protože to byla také jedna z našich podmínek, že jsme řekli, že chceme nové zdroje, že to nesmí mít dopad na již probíhající programy a že musíme zajistit, aby marže, která nám stále ještě zbyde, nám stále umožňovala reagovat na nenadálé události, že tady nesmíme vyčerpat tu rezervu celou, protože v případě, že dojde k nějakým požárům, zemětřesení nebo něčeho, budeme muset reagovat. Teď tedy Evropská komise na rok 2018 před, předkládá DAP, který tady má 500 milionů eur z nových zdrojů. Teď nevíme, jak bude vypadat rozhodnutí na rok 2019. A k tomu mohu říci toto. V roce 2018 jsme v podstatě získali, co jsme chtěli. A to. A proto tedy říkám, že na základě tohoto eh, opravného rozpočtu jsme neměli důvod ho zamítnout a proto tedy navrhuji, abychom tento uh, schválili na základě toho, co komise z finančního hlediska navrhuje. Z politického hlediska je také důležité, abychom podpořili tento DAP, protože víme, jak důležitá je eh, vypočítatelnost, když chceme tedy přímo v praxi prchlíkům pomáhat. My jsme navštívili Turecko, eh, já jsem také se účastnil před dvěma lety, pane předsedo, eh, mise do Libanonu a loni do Tuniska a na všech těchto misích jsme viděli, jak důležité je, aby Vše bylo předpověditelné, vypočitatelné při financování například vzdělávání, to je třeba všechno vědět, například v květnu, v červnu, v červenci aby bylo už v tu dobu jasné, zda budou na podzim dostatečné zdroje pro například to, aby se zaplatili učitele a tak dále. A toto je samozřejmě velice důležité, to vzdělání i pro boj proti radikalizace, protože pokud lidé nebudou vzdělaní, mladí lidé nebudou mít eh, výhled na to, že získají práci, tak samozřejmě mohou snadno propadnout nějaké propagandě teroristických organizací a zvyšuje se šance, že mladí lidé se připojí k teroristickým organizacím. A proto, a já jsem o tom hovořil také s obecným zpravodajem pro rok 2019, že tedy v tuto chvíli bychom měli politicky toto podpořit a z finančního hlediska také to podpořit můžeme. Na rok 2018 jsme získali, co chceme, ale musíme zajistit, že i pro rok 2019 získáme to, co chceme. Finanční návrh, který v tuto chvíli projednává Rada, tam máme 2 miliardy z evropského rozpočtu a 1 miliarda od členských států. A to nechceme. My si myslíme, že když tam dáme na tento nástroj pro uprchlíky v Turecku 2 miliardy z evropského rozpočtu, tak příští rok buď dojde k přesunu prostředků a dotkne se to probíhajících projektů, anebo jestli to všechno budou nové zdroje z marže, tak už nám nezbyde příliš velká rezerva. A proto bych řekl, že ty dvě miliardy z evropského rozpočtu a jenom jedna miliarda od členských států, to je návrh, který bychom neměli podpořit. Naše pozice je jasná. Myslíme si, že by to mělo být jedna miliarda z evropského rozpočtu a dvě miliardy od členských států. Za rok 2018, jak říkám, jsme dostali to, co chceme, můžeme to tady schválit, v praxi to bude znamenat stabilitu a předpověditelnost, ale je důležité, až bude probíhat dohodovací řízení o rozpočtu na rok 2019, musíme vystupovat jednotně a musíme se zasazovat o to, aby to konečné financování tohoto nástroje bylo v souladu s pozicí parlamentu. Já už jsem to projednával s se zpravodajem pro rozpočet za rok 2019 a shodli jsme se, na tom, že bychom měli odsouhlasit ten DAP na letošní rok a že bychom měli jasně říci, že to, že odsouhlasíme tento rozpočet, že to jaksi nepředjímá naši pozici k rozpočtu na rok 2019. Takže pokud pro rok 2019 nebude financování tohoto nástroje pro uprchlíky v Turecku vypadat tak, jak chceme, tak potom proběhne samozřejmě dohodovací řízení, ale o tom se ještě později rozhodne. A samozřejmě nemůžeme financování eh, nástroje pro uprchlíky v Turecku na rok 2018 ponechat až na konec letošního roku. Musí to v praxi fungovat. Proto bych tady doporučil, abychom hlasovali pro na letošní rozpočet a abychom byli jednotní na rok 2019, abychom zajistili, že to, ten rozpočet na 2019 splní naše cíle. Děkuji vám, pane zpravodaji. Každá věc samozřejmě má svou fázi. Ta první byla přijatelná, ta další bude asi trochu problematická. Pan Kolmel, jako stínový zpravodaj. Jaký, co si o tom myslíte? Děkuji, pane předsedo. A opět mohu poděkovat Sigfridovi Murešanovi za jeho zprávu. Pojmenoval to nejzásadnější. Já si myslím, že zde je velice důležité, abychom my jako rozpočtový výbor eh, měli od příslušných grémií informace o použití peněz a abychom od nich požadovali, aby přišli s politicky únosným řešením uprchlické krize. Jinak léčíme symptomy, ale nikoli e, příčiny té pomyslné nemoci. Pokud toto ztratíme ze zřetele, tak budeme neustále konfrontováni s tím, že musíme neustále přijímat různá eh, ad hoc rozhodnutí, protože tu a tam chybí peníze. Ten prapůvodní důvod pro tyto problémy je ten, že EU se ještě nerozhodla, jak nastaví asilovou politiku. Až toto rozhodne, pak může začít seriózně kalkulovat, kolik peněz a kde a jak vynaloží. Zcela souhlasím s tím, že v oblasti eh, jejich ubytování v Turecku musíme pomáhat, ale máme i celou řadu jiných možností, kam můžeme napřít své peněžní aktivity. Zatím nevíme, kde dostaneme za své peníze nejvíce, protože jsme neudělali jaksi tu podkladnou práci. A proto bych řekl, že my jako rozpočtový výbor bychom měli nasadit všechny páky a měli bychom říci, že náš souhlas přijde pouze tehdy, pokud budou tyto úkoly také patřičně provedeny. Merci, monsieur Colmel. Děkuji, pane Kolmele. Aneli Kol. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, také já bych chtěla panu Morešanovi poděkovat za velmi dobrý návrh zprávy. Myslím si, že můžeme podpořit toto schválení pozice Rady k návrhu opravného rozpočtu číslo 3. Myslím si, že by bylo moudré, abychom v tuto chvíli se nevyhrazovali k té části financování, která se týká toho příštího roku, protože to proběhne v rámci té rozpočtové toho rozpočtového postupu na rok 2019. Já si myslím, že bychom měli, že bychom mohli tady schválit i ten návrh komise na financování, tedy 2 miliardy z rozpočtu EU a 1 miliarda od členských států. Já si myslím, že část příspěvku eh, za evropský rozpočet by se mohla převzít i z financování některých fondů. Děkuji, tolik jsem chtěla říci. Děkuji, že jste to tak eh, řekla. Teď eh, pan Solej za zelené. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tento návrh zprávy. Především bych chtěl podpořit kritiku těch procesních eh, zádrhelů a nedostatků, o kterých hovořil Máme ale také určité obavy ohledně toho, kam prostředky z tohoto nástroje plynou. Kriticky se stavíme vůči tomu, že tady externalizujeme naše hranice a obecně máme výhrady k tomu, jak přistupujeme k tématu migrace a uprchlíků. A také máme určité obavy ohledně toho, co vlastně financujeme. Například od novinářů víme, že došlo k nakoupení uh, lodí od uh, nizozemské společnosti Damon za peníze, které pocházejí z tohoto nástroje pro uprchlíky. Takže se chci zeptat, zda to je pravda nebo ne. A pokud to pravda je, tak, jestli to je v souladu s právním základem pro tento nástroj pro uprchlíky. Máme o tom pochyby, protože si myslíme, že působnost, oblast působnosti aktivit v rámci tohoto nástroje by neměla zahrnovat i aktivity, které souvisejí se zprávou hranic. A také máme určité pochybnosti ohledně toho, proč všechny finance, které Eh, pocházejí z tohoto nástroje, jsou započítávány pod oficiální rozvojovou pomoc. Myslíme si, že to potom tento koncept pomoci oslabuje, zvlášť vzhledem k tomu, že Turecko není rozvojová země. A že hlavními příjemci podle nás by nemělo být Turecko, ale že je tady také politický a hospodářský přínos pro EU, takže pokud bych mohl, tyto dvě otázky bych chtěl, pane předsedo, položit Evropské komisi. Děkuji. Děkuji a komise hned odpoví, ale teď dávám slovo ještě paní Edarka Zabal. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, velmi stručně, já jsem také chtěla podpořit návrh pana Morešana Eh, odporné, eh, toho opravného rozpočtu číslo 3. A také bych chtěla říci, že podporuji tu vizi, kterou má pan eh, zpravodaj ohledně té druhé tranše pro Turecko. Nejde jenom o to, aby tady měli určitou rezervu na reakci na nové události. O to usilujeme vždycky, když těch priorit je tolik, že Eh, ten rozpočet je potom eh, napnutý až do konce. Ale jde také o to, abychom předjímali jednání rady, protože si musíme uvědomit, že když jsme vyjednávali o rozpočtu rok 2017 a 2018, tak jsme zjistili, že rada eh, to rozhodnutí učinila bez nás. A teď ten rozpočet musíme pozměnit, abychom mohli financovat ty přísliby. Měli jsme s tím problém na začátku. Nakonec jsme našli ty dvě miliardy pro členské státy, jednu miliardu z evropského rozpočtu a teď se to znovu mění. Teď zase akceptujeme další eh, miliardu. Já si myslím, že to prostě není správné rozhodování a Každý eh, nemůžeme v důsledku každé Evropské rady opravovat rozpočet a snažit se to vyřešit tady na rozpočtovém výboru, protože se to rozhodlo někde jinde a přesouvat prostředky z jedné eh, eh, kapitoly do druhé. To prostě není správné rozpočtové vedení. Možná, že až se bude konat příští Evropská rada, tak by se tam mohlo bavit celkově o migraci a o migrační politice protože tento DAB odpovídá tomu, co jsme dlouho požadovali, tedy by to byly nové peníze, aby jsme to nemuseli eh, hledat v jiných kapitolách a potom uvidíme, co se stane s tou druhou částí rozpočtu na rok 2018. V každém případě si podle, to by to podle mě byla chyba, kdybychom brali 1,5 miliardy z rozpočtu roku 2019 na financování tohoto fondu. Vidím, že někdo další eh, se o slovo nehlásí a vidím také, že komise tady výborně zastoupena panem Pirlem, panem Vanentem, kteří eh, mají na starosti tento fond pro uprchlíky v Turecku a mají eh, na starosti všechny předstupní fondy, tak se zeptat, který z vás dvou, pan Birel, bude mluvit jako první? Děkuji, pane předsedo. S vaším souhlasem eh, začnu. Já potom dám slovo svému kolegovi, aby doplnil to, co řeknu já. Já bych na úvod chtěl poděkovat panu Morošanovi, který je obecným zpravodajem, za velice konstruktivní přístup k této věci. A také jsem pochopil z těch jednotlivých vystoupení stínových zpravodajů, že se tento přístup těší nebo pravděpodobně bude těšit široké podpoře v tomto parlamentu, což je pro nás dobrá zpráva. Pro nás jako komisi je velice důležité, abychom mohli eh, pokročit v tom našem dvoustupňovém přístupu. V tuto chvíli máme naléhavou potřebu pokračovat ve financování smluv s, například s učiteli. Až 5 tisíc učitelů v Turecku učí až 300 tisíc syrských uprchlíků, tedy jejich dětí. Takže jsem velice rád, že tato priorita byla zohledněna a že tedy budeme moci pokračovat a budeme moci schválit v nejbližší době toto opravné tento opravný rozpočet. Také mohu potvrdit, že rada už nalezla kvalifikovanou většinu, může tedy také pokročit, tak jak navrhovala komise a rada schválí svůj postoj ještě tento týden. Pokud jde o konkrétní dvě otázky, které tady zazněly a byly položeny komisi od frakce zelených, tak tady předám slovo kolegovi z generálního ředitelství NIR. Dobré odpoledne, děkuji mnohokrát. Já mohu potvrdit, že v rámci tohoto nástroje jsme alokovali 20 milionů eur i na nástroj pro stabilitu a mír, a to i pro nákup lodí eh, využívaných pro záchranu a také pro školení eh, pobřežní stráže, aby nedocházelo dále ke zbytečným úmrtím osob při přepravě z ostrovů. To je tedy v rámci priority eh, řízení migrace, je to tedy zcela způsobilý výdaj a řízení migrace je také způsobilé i podle pravidel eh, tedy v rámci DAKu. Pokud jde o tento projekt, tak z hlediska komise je zcela eh, odůvodněný. Tuto, tento postoj zastáváme i v příslušné pracovní skupině v rámci OECD, tam se to také projednávalo na začátku tohoto roku. A rozhodnutí, které padlo, bylo takové, že 97% z financí eh, za rok 2016 v rámci tohoto nástroje bylo v pořádku a že tedy 90 ze stávajícího rozpočtu také spadá pod DAC. Včera proběhl řídící výbor, ten schválil strategický koncept a příslušný dokument, který také schvaluje ten postup, že všechny budoucí výdaje v rámci tohoto nástroje budou a spadat pod DAC. Děkuji. Merci. Merci a monsieur Jurel et Vanen. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát dvě, oběma zástupcům komise. A Ptám se pana zpravodaje, zda by chtěl ještě si něco na závěr. Já myslím, že v podstatě všechno tady již bylo dostatečně probráno. A můžeme tedy přistoupit ke udělení souhlasu výboru pro rozpočet, pokud samozřejmě nikdo ještě nechce něco poznamenat. Zdá se, že ne, takže já vám děkuji za veškeré připomínky. Myslím si, že můžeme uzavřít tento bod. Děkuji ještě jednou zástupcům komise za to, že přišli. A v tuto chvíli prozatím končím naše jednání. Za pět minut budeme opět pokračovat se slyšením a tam se budeme zabývat evropskou politikou pro uprchlíky, humanitárními činnostmi. My už jsme k tomu jedno slyšení měli v květnu. Tam jsme se zabývali tím, co již bylo implementováno v rámci EU a nyní se budeme zabývat finančními prostředky, které se vynakládají mimo Evropskou unii. Pro tuto chvíli tady zakončím toto.